Tak začínáme s několika minutovým spožděním. Vítám tady samozřejmě poslance, kteří jsou přítomní zde v sále, i poslance, kteří jsou doma a vítám všechny ostatní, kdo sledují na dálku tuto schůzi, ať už prostřednictvím systému, anebo přes webstream, protože tato schůze je webstreamovaná, jako ostatně všechny naše schůze výboru, jak jistě víte. Prvním bodem pořadu jednání je přijetí pořadu jednání. Jak víte, půjde o schůzi v omezeném režimu. Její délka bude dvě hodiny. Z technických důvodů e, musí to být takto zorganizováno. Máme tlumočení do šesti jazyků. E, já hned na úvod poděkuji tlumočníkům. A chtěla bych eh, poprosit všechny, kdo si dnes budou brát slovo, aby hovořili pomalu, protože může docházet k určitým spožděním v systému, takže tlumočníci budou mít více problémů než jindy eh, s tím, aby vás poslouchali a eh, překládali, co říkáte. Takže prosím, pamatujte na tlumočení, až si budete brát slovo. Dohodli jsme se na e, úrovni koordinátorů, že e, pouze jeden poslanec za politickou frakci si bude moci vzít slovo ve výměně názorů s komisařem Bretonem, aby to mohlo proběhnout efektivně. Máme omezený pořad jednání, e, kromě této, tedy hlavním bodem bude výměna názoru s panem komisařem a kromě toho také rozprava o dvou návrzích stanoviska, eh, k tomu se dostaneme potom. Chci se zeptat, jestli všichni souhlasí s tímto pořadem jednání, abychom ho mohli přijmout. V sále nevidím žádné námitky, eh, v dálkovém systému nevím, jak bych to poznala, ale doufám, že všichni souhlasí. Chtěla bych také oznámit, že funguje aplikace e-meeting jako vždycky a máme nový newsletter s informacemi pro vás. Na této schůzi musíme také schválit zápis z předchozí schůze 17. a 18. února. Jako vždy zápis bude schválen, pokud do konce této schůze nebude vznesena žádná námitka. A nyní bych chtěla přivítat pana komisaře Bretona. Jsme velice rádi, že jste přijal naše pozvání na výměnu názorů s výborem IMCO ohledně eh, reakce Evropské unie na eh, pandemii COVID-19. Už to máme na pořadu jednání celé týdny, v podstatě je to to jediné, čím se zabýváme. Eh, neměli bychom zapomínat i na ostatní věci, nicméně velice rádi si od vás poslechneme, pane komisaři, co přesně kolegium komisařů a vy konkrétně můžete udělat proto, abyste uchovali vnitřní trh a aby vnitřní trh nějakým způsobem přispíval k řešení krize. Proto pořádáme tuto výměnu názorů. Jak jste byli všichni informováni, nejprve dostane pan komisař slovo na 10 minut a potom každá politická frakce bude mít 6 minut na to, aby s vámi diskutovala a proběhne to následovně. Poslanec, který bude pokládat otázku, bude mít dvě minuty, může se za ty dvě minuty zeptat na více věcí a potom pan komisař Breton bude mít 4 minuty na odpověď. Takže 6 minut na politickou frakci. A doufáme, že to takhle půjde zvládnout. Takže bez dalších průtahů mohu nyní dát slovo panu komisaři Bretonovi. Prosím, máte slovo. Thank you very much, Madam uh, President. Děkuji vám, paní předsedající, a děkuji vám všem za tu dnešní schůzi. A pokud vám to nevadí, tak uh, já bych chtěl pronést svůj úvodní projev ve francouzštině. A potom budu odpovídat na otázky anglicky. E, svět je konfrontovaný hrozbou pro veřejného zdraví. Já bych si přál e, říct, že všichni občané jsou dotčeni těmito um, touto hrozbou a všichni obdivujeme uh, zdravotnický par, personál, který pracuje často ve velmice obtížných Um, podmínkách. Ten virus nezná hranice, všichni jsou postižení. Je třeba mobilizovat všechny prostředky, které máme. Musíme jednat urgentně. Um, já to ne, často opakuji v těchto podmínkách v duchu solidarity evropské solidarity. Eh, je to, musí to být hmatatelné, je to jediná možnost, jak jednat. Vnitřní trh, eh, to je jádrem této solidarity a musí fungovat, je, protože přináší řešení. Je imperamentem, že boží musí in, e, dále cirkulovat, především respirátory, zdravotnické vybavení, léky, aby e, se dostali k těm, kdo to nejvíce potřebují. Um, zachování vnitřního trhu a uh, zdravotnického materiálu. Tváří v tvář, omezení, um, jsem reagoval rychle, abychom odstranili všechny bariéry, které byly ne- nelegální a kontraproduktivní. Požádal jsem všechny mm, dotčené ministry, aby zajistili, e, aby nebylo zbráněno vývozu. Někde byl zcela uh, zrušen systém autorizací. Polsko, Slovensko, Rumunsko odstranili tyto eh, překážky. Já to sleduju každý den. Také se objevily nové restriktivní opatření. Já jsem připraven použít všechny nástroje, které mám k dispozici. Věřím v této fázi, že je efektivní pokusit se přesvědčit členské státy se svým kolegou Gris, eh, ministry zdravotnictví, jsem připomněl eh, závazky eh, hlav států zrušit všechny zákazy vnitřních exportů. Co se týče e, pracovní skupiny, která je zodpovědná za vnitřní trh, e, zavření hranic, e, komise prezentovala řešení, které by zajistilo tok zboží během v rámci Evropské unie. Můžete počítat se mnou, že budu pracovat v této práci, abych odstraňoval všechny e, překážky. Také e, počítám s tím, že budete působit ve svých vlastních zemích. Co se týče identifikace e, potřeb, mask, chirurgických mask, prostředků na ochranu personálu, Od té doby, co pracujeme se všemi doda- dodavateli, tak se zvýšila kapacita produkce, což e, může produkovat zařízení, které potřebujeme. Ehm, já vidím, Omlouvám se za špatnou kvalitu přenosu. Um, komise také sleduje identifikaci a uh, bylo vyjasněno v příslušných směrnicích, že všichni všechny veřejné orgány, které nakupují, musí využít všechny možnosti flexibility, které mají. Chci připomenout, že musím říct, že nikdo nebyl připraven na tuto krizi. Um, nejprve eh, tady Čína vyzvala pomoc um, E, Evropu. A teď Evropa je v centru a Čína vrací. Německo ale dalo více mask Itálii než Čína, takže evropská solidarita existuje. Já už jsem eh, řekla a chtěla jsem to říct ještě jednou že potřebujeme být autonomní v tomto zásadním, se týče toho, toho zásadního vybavení. Dále dva body, které jsou e, zajímavé pro váš výbor, je mm, otázka dohledu zdravotnického zařízení. Je důležité omezit š šíření miru, tak abychom plánovali poskytování toho vybavení a jde o to anticipovat, kdy bude ten vrchol té epidemie v jednotlivých zemích. Komise dělá eh, přesné výzkumy, algoritmy, vypracovává. My jsme teď vlastně omezeni v Evropě. Mm, Komise jedná o, s mobilními operátory, aby eh, poskytovala agregovaná anonymizovaná data při respektování příslušných směrnic. My jsme konzultovali eh, kon, mm, ochránce dat jenom, je to možné jenom během trvání krize, co se týče určování těch vrcholů epidemie. Dále v některých členských zemích se objevuje. V některých státech Nebudeme ale také současně spochybňovat aký, co se týče respektování soukromí. Budeme velice eh, bdělí v této věci. Dále vám chci informovat o eh, tom eh, o krocích, které přijala komise. Hmm, hmm. Je třeba, aby Mm, fungovaly sítě, aby byl možná teletravaj, tedy tele, teleworking a evidentně mojí povinností aby tyto sítě byly dobře dimenzovány v této situaci, která je skutečně ne, nevydaná. Je třeba zajistit kvalitu pro uživatele. Objevují se také nové služby. Komise se mobilizuje situaci vlastně digitální internetu. a sleduje se všechno, co se děje, co by eh, negativně postihlo občany. Mohu se vyjádřit k tomu podrobněji, jestli chcete, k ekonomické situaci. Myslím, že nikdo neočekával něco takového na celém kontinentu. ten svět, který bude, v budoucnosti bude jistě jiný než ten minulý. Důsledky jsou masivní, musíme rychle reagovat na úrovni komise i na úrovni státu, abychom podpořili nezbytnou ekonomiku, průmysl a podobně. Tady je potřeba solidarita. N- nesmíme váhat. Je tady návrh systému garancí. To jsou inovativní návrhy, které budeme potřebovat. Ehm, způsob, jak budeme žít, produkovat. Možná bude relokalizace některého kritického průmyslu do Evropy. A pokud mi dovolíte, pane předsedo, na závěr chci eh, říci důležité eh, věci, jak řekl Jean Monnet. Eh, musíme akceptovat změny jako nutnost a nutnost. Někdy za děkuji. Děkuji vám moc krát za tato úvodní slova, pane komisaři. Já dám teď slovo panu Švábovi za EPP. Pane Švábe, máte dvě minuty. Já tady budu mluvit pro kolegy, kteří jsou v sále a kteří jsou doma u obrazovek. Myslím, že jsme tedy nestratili pana Bretona, doufám, protože ho nevidím, už budu mluvit německy. Tak eh, paní předsedkyně, eh, my se dnes budeme zabývat jakožto výbor pro vnitřní trh otázkou, jak ten nouzový stav v členských státech, které jsou příslušné pro zdravotnictví, může získat lepší evropskou koordinaci. A to nejenom krize samotná, ale i zvládání této krize. Jak je možné to převést na evropský proces? Kolegové z frakce EPP, se kterými jsme se přes telefon a video spojili dnes ráno, měli spoustu otázek. Já nemůžu zmínit všechny, ale chtěl bych jenom ozřejmit, že naše práce poslanců tady je eh, právě v době krize nesmírně významná a že eh, jakožto EPP eh, e chceme dělat co nejvíce proto, aby i práce Evropské komise a celkově evropských institucí získaly naši podporu, protože musí pokračovat. Zejména jsme vděční za to, že eh, jsme získali v dopise už nějaké odpovědi na otázky ohledně vnitřního trhu, eh, přeprava zboží, eh, služeb a ovoce a zeleniny a potravin ty, ty musí probíhat přeshraničně v celé Evropě, tak, aby občané mohli zůstávat spokojeně doma. Proto uh, musí přechod hranic pro, ty, pro tyto produkty zůstat nekomplikovaný a otevřený. Zásadní je, jak bude pokračovat e-commerce v této krizi, aby občané mohli uh, také doma si objednávat patřičné dodávky. Uh, já si myslím, že je zásadní, abychom objasnili nebo abychom získali objasnění od komise v tomto ohledu, ale bylo by možná lepší to objasnění nechat až na později eh, písemně. Já bych se teď pana komisaře chtěl zeptat, co můžeme my společně eh, udělat, eh, abychom připravili záchranné plány členských států na dobu po krizi. Jak můžeme členské státy doprovázet v tomto úsilí? Děkuji vám, pane Švábe. Pane Bretone, prosím. Máte čtyři minuty na odpověď. Já odpovím anglicky na otázky pana Švába. Děkuji za tyto otázky a děkuji za pomoc, protože z vašich otázek eh, na, na ty můžu říci, že ano, jsme všichni společně, tento boj můžeme vyhrát jenom, když budeme jednat společně. Děkuji moc krát tedy za váš návrh a já jsem zodpovědný za vnitřní trh eh, a mohu říci, že klíčovým cílem je uchovat vnitřní trh v silné a živé podobě během této krize. Nebudu hovořit o zdravotnických otázkách, na to nejsem expert, ale když dovolíte, tak řeknu pouze, že zdravotní otázky jsou priorita, ale hovořit budu především o ochraně našeho průmyslu a našich firm během této krize, protože víme, že ten dopad na ně bude extrémně tvrdý, a to ve všech našich zemích. Co tedy mohu udělat společně s kolegy, s Paulem Gentilonim a e, dalšími? Velice silně jsme proto, aby e, každá země poté, co nejprve e, zavede patřičné finanční nástroje na ochranu malých a středních podniků, aby využívali především nástroje, které, má, které dává na stůl ECB, tedy TLTO. LTO. Ale nejdůležitější je, aby v každém členském státě byl vypracován plán obnovy průmyslu, který by pomohl eh, ekosystému této země v překonání krize a připravit se na dobu po ní. No, to je samozřejmě nesmírně důležité. Některé země už to udělaly, například Německo. Ten byl schválen Bundestagem už, pokud vím. 356 miliard, to je 10% německého HDP a eh, je potřeba, aby všechny země něco podobného udělali velice rychle. Jestliže Německo zvolilo 10% HDP, tak vnímám, co se děje i v jiných zemích. Patrně i na evropské úrovni by to mělo být, od, by to mělo být 10% HDP tedy 1,63 miliard. Tolik bude patrně potřeba na překonání této eh, těžké doby. A potom půjde o otázku, jak financovat, aby nikdo nezůstal eh, pozadu, aby se na nikoho nezapomněla protože jestliže jedna země nemá e, přístup k financovacím nástrojům, mohl by se její průmysl zhroutit e, a to včetně e, veškeré sítě malých a středních podniků. A všichni víme, jak jsou malé a střední podniky důležité pro vnitřní trh. Takže chcete-li pomoci, tak já, jakožto bývalý ministr financí, bych mohl říci, že předtím, než budeme mluvit o nástrojích, mluvme o těch problémech. A potom se dohodněme na tom, jak financovat problémy. Teď jsme právě v této fázi. Potřebujeme přístup z dola nahoru a nikoli z hora dolů. Já nemluvím o korona dluhopisech nebo něco takového. To je přístup z dola, to je přístup z hora dolů, ale my musíme postupovat opačně. My musíme chránit vnitřní trh, chránit firmy, takže začněme dole a potom se zjistí, jak, kolik budeme muset financovat. A všech, a veškeré dluhy budou moci být ošetřeny nástroji ECB. Eh, e eh, tolik miliard, to je obrovská částka. Eh, Německo si bude muset počít 356 miliard například, eh, to, což dává na stůl ECB. Budeme patrně potřebovat i jiné nástroje. Nebuďme ideologičtí, eh, di, eh, diskutujme zkrátka jasně o tom, jaké nástroje budeme potřebovat. Můžeme potřebovat i další nástroje jako dluhopisy a tak dále. Nicméně správné by podle mého názoru bylo, vytvořit eh, průmyslový fond, eh, který by mohl vydávat bondy, eh, dluhopisy každému. A pak bude potřebná patrně ještě tedy další část k financování všeho. Takže takováto podpora by byla nesmírně pragmatická. Politicky za to nechceme nechat žádnou zemi stranou. To je patrně to hlavní sdělení. A bude-li dobrá vůle na straně ministrů financí, pak se najde vhodný nástroj. Děkuji, pane Bretone. Další otázka je od SND. Položí paní Šaldemoze. Na dálku předpokládám. Kristel, prosím. Mrs. Kaldemos, may I kindly ask you? Eh, paní Skaldemose, prosím, zmáčkněte tlačítko Speak. Je to teď lepší? Funguje to? Dobře. Tak eh, nejprve bych chtěla poděkovat všem za to, že umožnili eh, takovouto eh, dálkovou schůzi a děkuji také vám, pane Bretone, za to, že jste nám dal možnost si s vámi vyměňovat názory. Jménem sociálně demokratické frakce bych chtěla říct, že podporujeme vás i komisi a jsme velice pro solidaritu v těchto krizových časech. Je potřeba, abychom zůstali semknutí a aby všechno, co, čeho jsme dosáhli na vnitřním trhu, zůstalo uchováno. Pro nás je tedy zásadní, aby vnitřní trh dále fungoval. Mám proto na vás několik otázek. Rádi bychom od vás slyšeli něco o tom, jak to vypadá s těmi zelenými pruhy, přes které putují přes hranice potraviny, léčiva a další zásadní artikly. Znepokojuje nás, že co se týče bezpečnosti produktů, které vstupují v těchto eh, dobách na vnitřní trh, tak je potřeba, aby byly bezpečné. Získáváme lékařské vybavení eh, od třetích zemí. Jak se postarat o to, aby bylo bezpečné? Jak se o tom ujistit? Spotřebitelé bohužel dostávají určité nepravdivé informace o produktech a o tom, jak si můžou zachránit život, když si koupí tohle nebo když snědí tamhle to, co komise bude podnikat v tomto ohledu. A potom považujeme za nesmírně důležité eh, snažit se o flexibilitu. Vidíme, že komise se zatím snaží být flexibilní, za to jsme vděční, ale například v oblasti veřejných zakázek se domníváme, že je nesmírně důležité být flexibilní a postarat se o to, aby Samozřejmě u veřejných zakázek je spousta pravidel, která je potřeba splnit, ale v krizových časech by to chtělo větší flexibilitu. A my bychom vás podpořili, kdybyste se chtěli pustit tímto směrem. A pokud jde o osobní údaje, tak většina z nás je považuje za důležitá, ale většina z nás také chce vědět, je potřeba vystopovat virus, vědět, co se děje a tak dále. U toho je ale potřeba chránit osobní údaje a soukromí. Takže eh, mohl byste říct něco k tomu ještě? Každopádně můžete se na nás spolehnout, eh, my jsme s vámi, jsme pro solidaritu a velice rádi pomůžeme eh, s čímkoliv s čím vám pomoci můžeme v těchto krizových časech. Děkuji vám moc krát. Děkuji, Kristel. Eh, pane Bretone, prosím. Děkuji moc krát, paní Šaldemose za vaši otázku. To byly tři otázky, já začnu tou poslední a pak to vezmu pospátku. Eh, pokud jde o eh, osobní údaje, tak to je velice zásadní téma které pozorně sledujeme. Máme eh, pravidla, máme pokyny pro ochranu osobních údajů, které jsou nesmírně důležité, jsou součástí naší filozofie a musíme na ně velice pečlivě dbát. Nicméně, jak víte, tak eh, zdravotnictví není vůbec v kompetencích komise, je to v kompetenci členských států. Nicméně před třemi týdny padlo velice dobré rozhodnutí, kdy členské státy se rozhodly eh, dát eh, komisi za úkol dohlížet na dohlížet na tok zdravotního vybavení a na to, kolik se ho vyrobí. To je nesmírně důležité. A abychom to mohli dělat společně s JRC, tak využíváme algoritmy a výkonné počítače a využíváme agregovaná data jednoho, vždy jednoho eh, telekomunikačního poskytovatele v každé zemi. To stačí a to jsou data, která nám pomáhají zpřesňovat eh, eh, prognózy té kulminace, která je nesmírně důležitá, protože je potřeba, aby ve správnou dobu měly všechny země správné vybavení. Situace s ochrannými maskami a e, ochrannými oděvy je teď už mnohem lepší. E, očekáváme, e, že situace se zlepší i s plicními ventilátory a že situace v nemocnicích se zlepší. Společně s Didierem Randesem tedy pozorně sledujeme situaci. Na úrovni komise zkrátka děláme, co nám bylo uloženo. Pokud jde o bezpečnost produktů, tak to je samozřejmě také kompetence členských států, ale my jsme zveřejnili standardy, nemůžeme nijakým způsobem ohrožovat bezpečnost potravin. My jsme vydali eh, pokyny o veřejných zakázkách, kde vysvětlujeme, co je možné a jak urychlovat proces. To je další velice důležité téma. Diskutujeme o něm každý týden se Stelou Kyriakides a s ministry zdravotnictví eh, pracujeme tedy ruku v ruce s členskými státy. A konečně, pokud jde o zelené koridory, zelené pruhy, to je další nesmírně důležité téma. Samozřejmě o něm velice dobře vím a společně s členskými státy se snažíme garantovat, aby eh, kritické zboží mohlo volně proudit. a potřebujeme strukturovanou výměnu informací mezi komisí a členskými státy, A myslíme si, že SNET by mohlo být nástrojem, kde by se transparentně členské státy mohly recipročně informovat o svých úmyslech. Ke zprávě hranic patří také eh, doporučení eh, pouštět přes hranice zásadní produkty, jako, je, jako jsou potraviny a léčiva. A my získáváme od firm zpětnou vazbu eh, v tom smyslu, že ty hlavní problémy už jsou za námi, že situace je překonaná. My to monitorujeme, že zelené koridory fungují a monitorujeme to díky snímkům Copernicus. Takže máme denní záběry na Evropskou unii a když se objeví problémy někde na hranicích, tak to okamžitě vidíme a můžeme i hned eh, interagovat, když někde vidíme kolonu kamionů. Takže pracujeme skutečně takto v reálném čase a myslím si, že to funguje velice dobře. Ale samozřejmě, pokud máte nějaké informace, tak eh, se s námi o ně podělte. Pro nás jsou informace nesmírně důležité, abychom mohli okamžitě jednat eh, s ministry. Naše vztahy jsou dobré, a mohu potvrdit, že pokud se vyskytne problém, tak reagujeme rychle. Pro nás je důležité znát informace, abychom mohli rychle jednat. Děkuji, pane komisaři. Jako další otázka mm, tu položí paní Charanzová za Renew. Možná tady budou technické problémy. E, máme tady technický problém, snažíme se spojit. Bylo mi řečeno, že pokud to nebude možné, tak můžeme přejít k další skupině a počkat, až se paní Charanzová připojí. Jinak může eh, položit otázku někdo jiný. To znamená, že teď dám slovo panu Campo Menozimu za ide. Máte dvě minuty. Děkuji. Já budu mluvit italsky. Eh, děkuji, pane komisaři. Myslím, že vaše práce je velmi důležitá. Já jsem Italia, jsem neustále v kontaktu s kolegy. Mám kolegy, kteří vedou regiony, které jsou postiženy. Víme, jak to obtížné, jak je to technicky obtížné zajistit, abyste měli všechen materiál a e, vybavení na tuto krizi. Jenom dnes jsme zjistili, že už nejsme schopni um, produkovat. Máme problémy s celníky, s, s, s proclíváním, i s firmami, které se snaží změnit produkci, ale naráží na pravidla certifikace. Některé z nich jsou národní pravidla a jejich úkol je ještě obtížnější co se týče záchranného balíčku. Slyšel jsem od jiných komisařů, že eh, skladovací skla, eh, zařízení není možná, nejsou možná logisticky nejvhodnější. Možná by bylo užitečné, kdyby byly eh, více nějakých skladišť také eh, se toho účastnily regiony. V některých zemích jsou regiony extrémně důležité. Implementace v některých členských zemích našich pravidel pro veřejné zakázky eh, věci komplikuje. Co se týče dopravy, Eh, produktů. Některé členské státy daly výjimky, které komise musí akceptovat, aby eh, se umožnilo fungování firem. Jsou tyto výjimky v dopravě komunikovány všem členským zemím. Eh, někdo se snaží tedy mm, mm, exportovat, ale neví, zda výjimka, kterou dala Itálie, bude akceptována v jiné členské zemi. Ehm, to může být země, kam se to snaží ten materiál dostat. Takže musíme komunikovat. Interní, vnitřní trh je klíčem. Musíme zajistit, abychom znovu nastartovali spotřebu na vnitřním trhu. Děkuji. Pane Breton? Děkuji, děkuji za vaše otázky. Samozřejmě <clears throat> vám chci říci, že jsem v kontaktu s Itálií eh, každý den za poslední tři týdny skutečně eh, mm, nový komisař eh, další odvádí vynikající práci a Je to fantastické, co tam dělají. Pracují 24 hodin denně. A my je podporujeme. Včetně výměny na, s některými firmami, abychom reagovali na potřebu těch masek. Snažíme se jim pomoci, samozřejmě i bez certifikace, při, eh, bez toho, abychom ohrozili bezpečnost. Poskytujeme i technickou podporu, A mnoho firm to udělá, dělá. Produkují ty masky. Chci ještě jednou říci, že reakce evropských firm byla vynikající a cíl, abychom byli soběstační do měsíce, je dosažitelný. Je to důležité, cen a také až začneme ukončovat to, ta omezení začneme fungovat, občané budou potřebovat vybavení. Proto je důležité, aby bylo všechno k dispozici z Evropy. Dále jste zmínil eh, o regionální, eh, regionální úroveň. My samozřejmě máme diskusy s ministry v příslušných zemích, s Eh, s kolegy, s mým, s mým kolegou dnes eh, dvakrát týdně se scházíme s ministry, mé dobré informace a sdílení informací probíhá hladce. A chci vám říci, že že jednám se všemi dotčenými firmami v EU jsou informace, které jsou pro nás užitečné, abychom mohli anticipovat specifické potřeby a vidět, jak si pomáhat. To jsem tedy chtěl říci. Myslím si, že nás to všech celou planetu překvapilo. Jediné slovo tady je solidarita a já věřím, že to, co teď zavádíme, funguje. A můžete na mě spolehnout, se ne, tedy na mě spolehnout, že udělám všechno. A s co mohu. Um, Eh, je paní Charanzová připojená? Není. Počkáme. Ještě se pokusíme. Eh, jinak tedy dostanu slovo další frakce Zelení, pan Kolaja, doufám, že se připojí. Pane Kolaja, máte dvě minuty. Pane Kolaja, Můžete zmačknout, prosím, um, mikrofon, speaker. May I kindly ask you... Můžete zmačknout, prosím, mikrofon, speaker button. To je dole na obrazovce. Okay. In the meantime, I... Dobře. Doufejme, že pan Koleja přijde na to, jak se připojit. Renew žádá uh, o předání slova pana Loku, ro, panu Lockergardovi, takže uh, Renew ještě jednou. Pan Lockergard, máte dvě minuty. Mr. may I kindly ask you to press... Pane Lockergard, můžete zmačknout, prosím, tlačítko speaker button a? Dobře. Slyšíte mě? Děkuji, omlouvám se za to, že kolega se nedokázal připojit. Pokusím se jménem Renew položit několik otázek. Děkuji, pane komisaři, děkuji za váš čas. My samozřejmě i jako frakce plně podporujeme, eh, co děláte. Můžete se o nás opřít v této obtížné situaci několik otázek. My vítáme iniciativu komise eh, ohledně umělé inteligence, robotické řešení pro řešení viru, problému s virem. Možná budete moci um, ehm, říct si trošičku konkrétněji, co doufáte, že um, by to mohlo přinést. Další eh, věc není tajemstvím, že ty nejmenší společnosti jsou nejvíce zranitelné. Jaká opatření navrhuje Komise pro podnikatele a startupy. A dále, a to možná nebude být ve vašem portfoliu, ale stejně se zeptám, v mé zemi máme nyní diskusi o tom, jak pomoci zemím, jako je Itálie a Španělsko. Má komise nějaký přehled eh, o tom, co je nejvíce potřeba? pokud stát jako Dánsko třeba chtějí pomoci, je to lékařské vybavení, lékaři. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Děkuji za vaše otázky. Já už jsem Mm, vysvětlil, co navrhovala komise. Metadata jsou anonymní, anonymizované, nejsou tam všichni samozřejmě. A e, část těchto dat jednotlivé země. My jsme mm, jednali s e, operátory, zmínili jsme Eh, něco tedy. Eh, eh, ne všechno. Teď to zůstane takto. Máme nástroje na umělé inteligence, které se snažíme využít. AI a data. Například aplikace roboty na čištění nemocnic nebo na urychlení diagnostiky. Využíváme hodně zdrojů, super počítačů, všechno jsme dali k dispozici k výzkumu aby mohli dělat modely genomu toho viru a vyvinout vakcínu. Takže používáme hodně dat, používáme AI na urychlení jejich zpracování. Samozřejmě vaše otázka malé střední podniky, to je klíčové. To je, sam, toto je samozřejmě jedna z mých priorit. Důležité téma. Musíme mm, zajistit, abychom nepřišli o malé podniky. Všude Evro- v Evropě. Pomozte nám své zemi, aby pochopili, že v jejich zájmu najít správné nástroje na financování. Každá evropská země si bude muset půjčit. Včetně Německa. Všichni si budou muset půjčovat. Pro své, aby zachránili své podniky a malé střední podniky. Musíme zajistit, aby všichni měli přístup k těm penězům. Já jsem bývalý ministr financí. Byl jsem striktní, snížil jsem dluh své země, ale říkám vám, v tuto chvíli je důležité, abychom byli připraveni. Nikdo nemá dostatek peněz. Všichni musí mít přístup k finančním nástrojům, aby sloužili svým vlastním podnikům. A já pracuji s tím, jak se to prezentuje. To patrně asi jediná možnost, jak to udělat. Jak můžeme pomoci? E, samozřejmě e, masky, e, ventilátory, společně s Ursou van der Leyen jsme sešli se všemi podnikat, průmyslovými podniky, které by mohly dělat ventilátory ze všech zemí. Odpověď byla velmi pozitivní. Spolupracují v některých zemích mohou tvořit 10, 15 tisíc ventilátorů do 15 dnů, to je velmi důležité. Jak mohou vlastní, vaše vlastní země pomoci? tak abychom všude byli schopni eh, mm, mm, být soběstační během několika měsíců a funguje to dobře. Pokud požádáte svoji vlastní vládu, již se zavázali eh, tomu, takže že to budou dělat dobře, jak to pomůže. Děkuji. Zkusíme ještě jednou pan Kolaja. Marcel, dvě minuty. Pane Kolaja, prosím zmačkněte speaker button. um, problem is not solved, apparently. Problém není vyřešen, jak se zdá. Takže jim zavolám, mu zavoláme a vysvětlím vám to. Další politická frakce EKR, pan Fidanza. Pane Fidanza, na dvě minuty. Mr. Fidanza. Pane Fidanco, prosím, zmáčkněte tlačítko Speak. Can you hear me? Slyšíte mě? Ano. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já si myslím, že si musíme uvědomit, že přestože reakce byla pomalá, zareagovali jste rychle ve třech důležitých oblastech. Jsou to ochranné osobní oděvy, a veřejné zakázky a další oblasti. Zelené koridory a patřičná certifikace některých zemědělských a potravinářských produktů, které jsou důležité pro některé země. Tak tady jste zareagovali eh, rychle. Mám několik otázek ohledně důležitých sektorů. Nejprve k zemědělství a potravinářství. Jak víte, tak nařízení 175 o označování vstoupilo v platnost a my to nařízení podporujeme. A momentálně zemědělský a potravinářský průmysl, eh, který se snažíme podporovat, aby mohl dodávat, má problém se tomu nařízení eh, přizpůsobit. Eh, uměl byste si představit nějakou flexibilitu při kontrolách v tuto dobu, pokud jde o tento průmysl? ještě předtím, než eh, to nařízení o označování vstoupí v platnost úplně. Eh, za druhé, automobilový průmysl. Eh, jak víte, tak ten se úplně zastavil a musí se také adaptovat na mnoho technických standardů. Tak uměl byste si představit nový časový harmonogram na splňování těch technických standardů? A za třetí, další důležitá otázka, cestovní ruch. To je sektor, který je také velice postižený stornování hotelů eh, a tak dále. Eh, co hodlá komise dělat eh, pro to, aby nedocházelo ke škodlivému chování vůči hotelům a dalším subjektům v cestovním ruchu? Pane Bretone, prosím. Děkuji moc krát za tyto tři důležité otázky. K té první. E, na označování se budu muset podívat, protože o tento problém mi není znám, e, prověřím to tedy. protože zemědělství je samozřejmě velice důležitý sektor, je potřeba, aby tam všechno běželo hladce, ale zároveň nesmíme zapomínat na bezpečnost e, výrobků, která musí zůstat uchována i v těchto těžkých dobách. Takže já se vám ozvu. Ale prioritou je, jak jsem už říkal dříve, aby vše běželo hladce, což eh, kontrolujeme v rámci DG Grow každý den. Ohledně toho označování se ale tedy ozvu. Automobilový průmysl, eh, tak Jenom abyste věděli, já se pokouším zvládat situaci každý den a komisař je přerušen. OK, sorry. Tak omlouvám se. Ne, já nevím, kdy to zastavilo. Můžu to říct celé znova? Dobře, takže Mluvil jsem o automobilovém průmyslu, eh, který je nesmírně důležitý a eh, abyste pochopili, jak pracuji. Eh, tak, jak víte, představili jsme strategii ekosystému a já se skoro každý den scházím se všemi aktéry určitých ekosystémů, například automobilového průmyslu nebo leteckého průmyslu a pokud jde o automobily, tak eh, ty jsou velice těžce postižené, protože teď samozřejmě nikdo nekupuje auta, takže je jich hodně na skladě. A je to sektor důležitý pro Evropu přímo i nepřímo. Ten ekosystém čítá zhruba 30 milionů pracovních míst, k tomu eh, malé a střední podniky, eh, měřící stanice eh, a tak dále. A naší prioritou je pomáhat tomuto průmyslu. Mělo by to být velkou částí Evropského fondu na obnovu průmyslu. Takže rozhodně počítáme s pomocí tomuto průmyslu ve střednědobém a dlouhodobém horizontu, protože v, to, v, tomto horizontu musíme být připraveni jim pomoci. Máme už určité normy, eh, abych pravdu řekl, tak my jsme o tom nediskutovali. Nebylo to předmětem diskuze, nebylo to prioritou, protože prioritou bylo zjistit, jak pomoci s financemi, eh, které budou potřeba na překonání této situace. A potom přijde čas, kdy budeme diskutovat i o obnově a samozřejmě eh, o všem dalším, co je potřeba, aby se automobilový průmysl připravil na dlouhodobé eh, cíle do budoucna. Mezi to patří samozřejmě i eh, zelený díl a digitální přechod. Dnešní prioritou ale je umožnit jim eh, fungovat eh, a umožnit jim pomáhat si vzájemně. Eh, proto potřebujeme ty ekosystémy, což je k tomu vhodný nástroj, protože my jim nebudeme moci pomoct sami. Oni si musí pomáhat i vzájemně. Solidarita je tady klíčová, to je to klíčové slovo a mohu vám říci, že například pokud jedna firma nemůže něco vyrábět a má zavřené továrny, tak požádá jinou, která je otevřená, jestli by nemohla vyrábět za ně. Takže takovéto chování už pozorujeme a to je důležité. A e, já se omlouvám, že na, na poslední bod mám jenom jednu minutu, ale máte naprostou pravdu, že cestovní ruch je velice vážně poškozen a, a tady máme konkrétní úkol nějak pomoci. Nejprve pomoci cestovnímu ruchu, aby překonal eh, tuto eh, dobu, toto období. Můžeme eh, chránit, musíme chránit také práva spotřebitele, ale to samozřejmě nestačí. Tady jsou ty peníze obrovské a prioritou je, pomáhat eh, všem aktivitám v turismu, velkým hotelům, malým hotelům, restauracím. A zavádíme financovací nástroje, jak eh, na komisi, tak v členských státech a to bude to nejdůležitější a bude to také součástí plánu na obnovu průmyslu v Evropě. A kromě toho velice pozorně sleduji, že v tomto období pozorně sledujeme situaci, e, abychom nepřišli o nějaké firmy, aby nemuseli zaniknout. A proto také vyzývám členské státy, aby intervenovali do některých společností, bude-li to potřeba, e, zkrátka proto, aby ty firmy mohly pokračovat v činnosti a aby je stát ochránil. Děkuji, pane komisaři. Já příliš přísně nedohlížím na čas, e, protože tohle je e, vzácná příležitost s vámi hovořit. Já doufám, že váš diář vám dovolí s námi zůstat ještě na dvě otázky Děkuji vám za flexibilitu. Já nevím, jestli pan Kolaja už se může připojit. Zkusíme pana Kolaju ještě jednou. Na dvě minuty, prosím. Pane Kolajo, mohl byste prosím zmáčknout tlačítko mikrofonu? It doesn't seem to work. Zdá se, že to nefunguje. Tak paní Kavacíny položí otázku jménem frakce. Zkusili jsme to třikrát a já si myslím, že dáme to raději paní Kavacíny. Je-li to možné? Ano, prosím, můžete si vzít slovo na dvě minuty. Děkuji. Paní Kavacíny, můžete prosím zmáčknout tlačítko Speak? Um, can you hear me now? Slyšíte mě? Výborně. Tak nejprve chci poděkovat za zorganizování této virtuální schůze. Děkuji všem, kdo to technicky zařídili. Je velice důležité, aby parlament mohl dále fungovat. Eh, jménem Marcela Kolaji, koordinátora, kterému se bohužel nedaří připojit, bych chtěla zmínit dvě velká témata, o kterých už pan Breton hovořil, ale stejně bychom se ještě chtěli eh, zeptat. Nejprve eh, se to týká vnitřního trhu. Mnohé z nás šokovaly první reakce některých členských států, jako je zavírání hranic, zákaz vývozu a komise zareagovala poměrně rychle proti těmto reakcím, ale stejně by mě to zajímalo detailněji. Vy hovoříte o společné iniciativě veřejných zakázek, o zelených koridorech, ale plánujete ještě nějaké další kroky komise na posílení společných veřejných zakázek a na to, aby se skutečně lékařské vybavení dostávalo do eh, zemí, které to nejvíce potřebují, nebo na místa v EU, které to nejvíce potřebují? To je jedna otázka. A druhá, toho je soukromí a základní práva. To jste také zmínil. Ale samozřejmě, jak si umíte představit, tak eh, mé frakci dělá starosti, když eh, se v rámci těchto opatření eh, ustupuje od zpráv na ochranu osobních údajů a soukromí. Eh, Evropská komise chce, aby telekomunikační obři sdíleli osobní data uživatelů, aby se tak dalo trasovat šíření koronaviru. Já bych se chtěla zeptat, máte na to nějaké právní hodnocení a jaká opatření jste přijali, abyste splňovali GDPR? A kromě toho, podle zpráv komise Eh, zkoumají aplikace členských států pro koronavirus. Můžete mi říct více o této iniciativě? A konečně na základě diskuze eh, se, s, poskytovateli streamingu, eh, kteří se rozhodli snížit kvalitu spojení, aby zvládali kapacitu, co, Můžete nám říci, o, o čem jste s nimi hovořili a jaký je výsledek diskuzí? Děkuji, pane Bretone. Děkuji. Je pravda, že jsme ve velice neobvyklé situaci a v této situaci musíme být trošku kreativní, popustit úzdu fantazii. K první otázce Tak v tuto chvíli nechci nic předjímat, ale je potřeba řešit momentální situaci eh, pro malé a střední podniky. Eh, mou prioritou je chránit malé a střední podniky a je potřeba dělat pečlivě všechno pro ně v této situaci. Právě tak v tomto období musíme dodržovat eh, pravidla, a e, například e, se obracet na výrobce e, některých specifických produktů a tak dále. Takže takovéto věci řešíme v momentální situaci a tímto způsobem přemýšlíme. Já se vám ozvu co nejdříve s konkrétními odpověďmi. Pokud jde o společné veřejné zakázky, které zavádíme, tak to je velice důležité. Je to něco úplně nového a pokusíme se přijít s prvními návrhy za dva týdny. K druhé otázce, o tom už jsem, myslím, hovořil hodně. ta data, která potřebujeme, nejsou soukromá data. E, jsou to pouze agregovaná data a samozřejmě e, žádáme o stanovisko EDPS e, a EDPS vydal stanovisko, že nejde o osobní údaje. Takže bych vás odkázal na toto stanovisko EDPS. Je to online a já doufám, že vás to ubezpečí, protože ano, tohle je důležité téma, ale my jsme samozřejmě podnikli příslušná opatření, než jsme k tomu přistoupili. A potom eh, v chování v jednotlivých zemích, ano, my jsme měli při nejmenším určité otázky k krokům některých zemí, eh, to už jsem říkal. a společně s Didierem Reindersem eh, prošetřujeme, eh, co se podniká. Evropa je specifický kontinent a musíme si dávat pozor, abychom v této situaci uchovali to, co je pro nás důležité, abychom si uchovali naše hodnoty a e, můžete mi věřit, že já se budu snažit, aby zůstalo pohromadě všechno, co máme na vnitřním trhu a aby byly uchovány naše základní hodnoty. E, taková je moje filozofie, můžete s ní nesouhlasit. Každopádně prošetřujeme, co se skutečně děje a potom se postaráme o to, aby e, byly uchovány pravidla vnitřního trhu a naše hodnoty. Děkuji, paní Peltier, GUE NGL. Děkuji. Já um, vítám vaši odvahu a energii, ale stejně se mi zdá, že Evropská unie eh, často vyvolává dojem, že jaksi mm, běží trošičku pozdě po, po, už, eh, po, po těch událostech. Ehm, chci připomenout, že jde o, také o kvalitu zboží a služeb, které vstupují, um, osobní data, um, ty um, podlehají to regulaci podniků. Uh, tato uh, tuto uh, krizi řeší podniky, epidemiologové, ministři zdravotnictví. E, žádají, nebo je normální, aby třeba údaje o francouzů měl Microsoft. Do jaké je třeba zajistit omezování používání osobních dat, abychom zajistili naše práva. Dále, e, když Evropa je lídrem v e, Eh, farmaceutickém eh, průmyslu. Eh, je třeba plánovat produkci, kont, musí to být pod veřejnou kontrolou, to je nezbytné. Pane Breton, nyní mm, stavy léků a zdravotnického materiálu, se, které se dostávají do EU je skupováno USA za dvojnásobnou cenu. Pro všechny ti, kteří mm, pečují, všichni, eh, co pracují úkaz, eh, eh, kteří jsou potřební, abychom mohli pokračovat. Pracovníci Amazonu, které teď pracují za strašných podmínek bez ochrany, kteří stále ale do, dodávají. Vy jste citoval uh, eh, Žána eh, Moneta, že často krize jsou fa- eh, chvílemi sociálního pokroku a vy to můžete, pane Breton, inicio- iniciovat. Děkuji, pane komisa- pan komisař. Pane Breton? Tak tady mohu odpovědět francouzsky, pokud um, dovolíte. Já jsem e, e, se vyjádřil jasně k těm osobním údajům. Je to legitimní otázka, důležitá, máme pravidla, která určují zacházení s osobním daty a těch se držíme. Je to věc, která je velmi důležitá pro nás. K lékům. Ehm, bylo řečeno, že některé země ehm, mají, ehm, že vytvoří ty, které platformy. Vy dobře víte, jak já si stojím Já eh, jsem indikoval, že komise pracuje na platformě, abychom měli autonomii kompletní, co se tí těch, těch údajů, takže víte přesně, jak to, jaká je situace v komisi. Co se týče léků, to byl druhý bod. Jistě, já jsem to řekl ne, před a po globalizaci. Já jsem to řekl, než, než jsem eh, byl uh, komisařem. Uh, některé podniky kontrolují celý ten produkční řetěřec od výzkumu. Je to i mm, je to, co se týká zdravotnictví, průmyslu, zdravotního průmyslu. V některých případech je třeba relokalizovat mm, výrobu, abychom nestratili know-how. Mm, co týká antibiotik, mohu říct na základě tedy diskusí s zdravotnickými podniky. Znamená to, že po této krizi bude možné vytvářet ty dodavatelské řetězce na globální úrovni a bude více lokální produkce blíže klientů, ale nikoli kompletně, nikoli úplně. Takže to jsem tedy chtěl říci. Jsem zapomněl třetí otázku. Můžete mi připomenout? Dobře, tím skončíme. Tak děkuji vám za vaše odpovědi. Tím se dostáváme eh, ke konci otázek eh, ze strany politických frakcí a ke konci tohoto slyšení. Teď chci předat slovo panu Bretonovi ještě na tři minuty na závěrečné prohlášení. Takže, pane Breton, máte ještě tři minuty. Pokud chcete. Slyšíte mě, ano? Děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že jsme um, tedy vy, um, vyčerpali ten čas. Děkuji, chci poděkovat za tuto výměnu. Je to pro nás velice cené eh, os, osobní důvodů. Ehm, mám mm, to štěstí, že se se mohl scházet s mnoha z vás mm, během minulých týdnů a je velmi cené tedy, že se můžeme zaměřit na ty věci, které nás nejvíce trápí. Vy jste často první, kdo vidíte ty problémy. Takže ta výměna je velmi cená. Chtěl jsem říci, um, je to období, které tedy nebude krátké. Je nutné, abychom byli solidární, eh, abychom nezapomněli, kdo jsme, jaká je naše legitimita, musíme mít si být více vědomi eh, eh, toho, že jsme součástí jedné komunity. A nevyhrajeme, pokud nebudeme solidární mezi nás sebou. Samozřejmě při respektování našich rozdílů. Solidární mm, také mezi státy. A já jsem řekl, jak jsem se snažil zachovat tuto solidaritu, překonat ty bariéry, které se objevují a také eh, nutnost financovat každý jednotlivý stát, aby měl zdroje pro, na podporu vlastního průmyslu a aby trh, vnitřní trh fungoval bez netolerovatelných disparit. Takže solidarita mezi námi všemi. A s veškerým personálem, který bojuje tedy dnes v terénu. A teď ukazujeme, jak zásadní roli tady sehrávají. To je personál, kteří se stará o staré občany. Skutečně to je obdivuhodná práce. Děkuji, pane komisaři. Kolegové, toto je konec této výměny názoru. Já chci poděkovat panu komisaři, že se s námi veřejně tedy sešel eh, rolí naší jako parlamentu, abychom sou, pod, ho podpořili a současně byli kritičtí také při komunikaci s vnějším světem. Myslím, že to byla velice eh, mm, plodná výměna názoru. Překročili jsme tedy naši přidělenou dobu Mm, teď přejdeme k dalšímu bodu, a to je bod 5. To je mm, návrh stanoviska doporučení k jednání o novém partnerství s e, Velkou Británií a Severním Irskem. E, historii znáte, nebudu vám to připomínat, máte to ve svých dokumentech a okamžitě dám slovo zpravodaji panu Krysovi Petersovi, který je mezi námi. Pane Peters, můžete nám říci, jak, eh, jak eh, vypadá ta situace? Já budu velmi stručný. My jsme připravili návrh s důležitými principy. Nejdůležitější je, že jsme přesvědčeni, že tady musí být dohoda s Británii, aby byla e, rovnováha závazků a povinností při respektování vnitřního trhu a celní unie a garantování rovných podmínek. To je hlavní e, problém. Jsou tady tři úrovně. První je vnitřní trh samozřejmě, e, to je velmi důležité, rovné podmínky a je tady velmi důležitá legislativa která musí mm, platit, co se týče především standardu našich produktů. A ta dnešní krize také zdůrazňuje, ukazuje, že do budoucna budeme potřebovat důležité standardy, normy našich, našich produktů i pro mm, produkty přicházející z Británie. Další bod návrhu je, jsou cla, samozřejmě irská hranice, velmi klíčové téma a i tady je mm, důležitá kvalita podmínek pro evropské firmy. Pak spotřebitelská politika, ochrana spotřebitele EU, standardy, práva občanů musí být i v budoucnu platit tedy. Toto byl návrh samozřejmě z doby před krizí. Co chci dodat je, že teď, když se podíváte na jednání o Brexitu, tak žádná jednání teď nejsou, protože není možné zorganizovat taková jednání. Také jsem si všiml, že když se podíváte na Británii, tak tam nejsou žádné kroky ve prospěch dohody, která eh, musí být na stole v červnu nebo minimálně do konce roku. Ta otázka velmi důležité. Je možné vyjednat dohodu do konce roku? Pokud nebude dohoda, bude tvrdý Brexit. Pokud bude tvrdý Brexit, naše firmy již v tak obtížné situaci ještě s hard Brexitem to bude horší, což je situace, které se samozřejmě musíme vyhnout. Pak tady máme další otázku. A to je otázka pro Velkou Británii. Ehm, dát o jiné datum na finalizaci jednání, ne konec roku, ale třeba příštího roku. A to nebude jenom pro Evropskou unii, ale také dobré, ale také pro Británii. Toto období, o, tedy požádat o nové období, které musí být v dispozici, musí to být květen, v květnu, v červnu. Otázka je, můžeme to dát tedy do návrhu, anebo budou nějaké další kroky, vás požádáme, abyste poslali dopis, či kolegové a koordinátoři by to dali na stůl. Děkuji, že jste to otevřel. Situace je urgentní. A já dám slovo novým zpravodajem koordinátorům za za SND paní Šaldemoze. Kristl, Kristl, prosím. Paní Godzi možná. Takže teď jsem eh, zde. Děkuji panu Petersovi za návrh stanoviska obecně. SND ho podporuje. Já podpořím několik pozměňovacích návrhů. Myslím, že bychom měli do té zprávy dát něco víc o ochraně spotřebitele. To je pro nás velmi důležité jako pro výbor, abychom to měli v tom návrhu. Mám ehm, několik málo návrhů, jak to zlepšit. Obecně to podporujeme Myslím, že by bylo dobré, kdyby všechny výbory vysílaly svůj signál možná přes parlamentního vyjednavače, abychom měli společnou reakci. Můj osobní názor je, že je důležité, abychom měli souhlas. Pokud prodloužíme jednání, o něco, ale ne tedy po celé té období té eh, koronakrize, pak to bude na panu Johnsonovi a UK, zda tedy se budou chtít dohodnout nebo ne. Ale pro nás, pro vnitřní trh, je důležité mít dohodu. Já podám některé pozměňovací návrhy, ale myslím, že dospějeme k dobrému stanovisku. Děkuji paní Šaldemoze eh, za návrh tedy to eh, otevřít na úrovni celého parlamentu. Možná požádám nakonec pana Petrsa, aby se k tomu vyjádřil. Jako další je pan Kozy za Renew, pak Kavacíny za Zelené. Děkuji. Já chci poděkovat panu Petersovi za jeho návrh, který je kvalitní. Já se zaměřím na eh, několik politických témat, která se, jsou již řešena. Myslím, že je dobré eh, to otevřít, že je jasné, že eh, koronakrize nás postihuje, že na britské vládě, eh, na premiérově je velmi důležité to zdůraznit. To další způsob, jak um, potvrdit tedy naše um, ehm, hodlání. Um, hmm, k jedné základní věci chci se vyjádřit. Eh, otevření vnitřního trhu eh, je tedy přiměřené vůli sledit. My víme, eh, že to je základní věc, že to sdílí většina ve výboru a možná by se to mohlo řešit jasněji v jednom odstavci té zprávy. Jinak myslím, že naše hlavní priorita dosáhnout dohody, garantovat integritu fungování vnitřního trhu celní unie, rovné podmínky pro naše podniky, vysokou úroveň ochrany spotřebitele, eh, aby to bylo tedy řádně řešeno v té zprávě. Děkuji, děkuji pane Kozy. Další paní Kavacíny a pan, pan Jurzica. Tak já doufám, že mě slyšíte. Jménem své frakce bych chtěla poděkovat zpravodaji za tuto velice dobrou a výstižnou zprávu, respektive stanovisko, které se drží usnesení, které parlament odhlasoval v únoru. Obecně to vidím velice optimisticky. Myslím si, že většina politických frakcí je na stejné úrovni, chtějí rovné podmínky a dynamické zesouladění. To jsou otázky, které jsou zásadní pro výbor IMCO, samozřejmě vedle celních kontrol. Takže jsem velice ráda, že všechny ty otázky jsou ve stanovisku probrány Zelení budou podávat pár pozměňovacích návrhů, chceme posílit některé pasáže, ale obecně si myslíme, že je to velice dobré stanovisko, které odpovídá tomu, co my považujeme za důležité. Někteří z vás už zmínili časový harmonogram. Čeká nás hodně vyjednávání v nadcházejících letech a už před koronou jsme věděli, že bude nemožné dodržet tento časový harmonogram, protože když si vezmete CITA, kterou Johnson pořád dává za příklad, tak tam vyjednávání trvala sedm let. A teď to s koronakrizí bude ještě těžší. Takže eh, já bych uvítala eh, nějaký společný parlamentní přístup k otázce harmonogramu a otázku na zpravodaje tedy mám. Eh, co to bude znamenat pro náš vlastní časový harmonogram, když eh, kolově, jednokolově jednávání bylo odloženo kvůli koroně, takže jak bude vypadat oficiální parlamentní harmonogram? Děkuji, ano. Pan Juřica, prosím. A potom paní Peletie. Dobré ráno z Bratislavy, ze Slovenska. Rád vás tu vidím. A rád vás tu tuším. Chtěl bych poděkovat zpravodaji za návrh zprávy. Evropská unie eh, už uzavřela několik eh, úspěšných obchodních dohod v uplynulých letech a myslím si, že vyjednávání se Spojeným královstvím mohou dospět ke šťastnému konci pro obě strany. v rozporu s tím, co Evropský parlament zdůrazňoval v minulosti, nepovažuji eh, ty čtyři svobody za nedělitelné. Nedělitelnost čtyř svobod je politické stanovisko, ale technicky a ekonomicky volný obchod mezi Evropskou unii a Spojeným královstvím je možný i v případě omezení eh, volného pohybu pracovní síly. V každém případě eh, můžeme prokázat co nejvíce flexibility, abychom se vyhnuli scénáři lose-lose, tedy kdy všichni prohrají, kdy nebude obchodní dohoda. Kdyby nebyla obchodní dohoda, znamenalo by to absenci volného pohybu zboží, eh, práce, eh, služeb i kapitálu přes kanál La Manche. Případný krach vyjednávání eh, by byl velice drahý, protože Spojené království je největším obchodním partnerem Evropské unie a stala se jim eh, den po Brexitu. A vzhledem ke kritickým okolnostem v dnešní Evropě není potřeba obchod ještě více komplikovat, než už komplikovaný je. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane Juřico. A nyní paní Peletie. Děkuji, paní předsedající. Mluvím jménem kolegyně Kateřiny Konečné, která se nemůže připojit takže prosím omluvte mou angličtinu, já se budu snažit. Je velice nešťastné, že v těchto těžkých časech musíme diskutovat o tomto tématu a že v době evropské jednoty a solidarity musíme diskutovat o vůbec prvním odchodu země ze, spojené, ze, z Evropské unie. Nicméně bych chtěla poděkovat Chrisu Petersovi za velice dobrý návrh stanoviska. Určitě tam přidáme několik bodů nebo rozvedeme některé už zmíněné záležitosti rychlosti, ale domnívám se, že jdeme správným směrem. Domníváme se také, že za žádných okolností nesmí třetí země mít stejná práva nebo se těšit stejným výhodám jako členský stát. A eh, považujeme za nutné chránit evropská práva spotřebitelů a nijak je neoslabovat. Domníváme se, že brzy najdeme konsenzus a že naše pozice bude eh, jasná a bude velmi ve prospěch občanům. Omlouvám se za svou angličtinu. Děkuji vám. Mám ještě dvě otázky nebo dva kolegy, kteří chtějí položit otázku. Já si myslím, že jim můžeme vyhovět. Je to paní Grapíny a ještě jich je více, tak nejprve dám slovo panu Kanasovi, protože je v sále. Ne, ten si, nechcete si brát slovo, aha, omlouvám se. Takže v systému teď vidím paní Grapíny. A pana Jean-Lan Lacapelle. A potom pan Manders. Tak Pan Lakapel, můžete prosím začít. Monsieur Lacapelle, pourriez-vous s'il vous plaît appuyer sur le... Pane Lacapelle, můžete prosím zmačknout mikro? Můžete zmačknout prosím mikro. Dobře, výborně. Paní předsedkyně, jednání z 20. 20. února e, to vypadalo, jako by Brexit nebyl politický fenomén, ale prostě jednou duchou modifikaci. Prosím vás, mluvte pomaleji kvůli tlumočení. Mezi referendem v roce 2016 a Eh, odchodem v roce 2020. Tato absence již byla mm, zjevná. Mm, Britové potvrdili svoji volbu a teď to vypadá jako, kdyby eh, se nic nestalo, jako by všechno mělo pokračovat business as usual. Ten, eh, to vstoupení vlastně selhalo a mm, Tán je, je v podobné situaci. Eh, na konci roku bude stále Evropská unie zohledňovat zájmy Velké Británie, eh, budoucí bilaterální vztahy, některé mm, témata, některé prvky eh, se týká reálných zájmů Británie a Evropské unie. Přesto se věci mění. To je v odstavci 5. Eh, třetí země by měla mít stejné eh, výhody jako členský stát. To se opakuje třikrát v mandátu. Ehm, je třeba mm, podpořit Evropskou unii, aby uzavřela eh, dohodu s Velkou Británií, která by byla nevýhodná pro to druhá. To je absurdní. Eh, my jsme eh, často, eh, ty dohody o volném chodu jsou často nevýhodné mm, s mnoha třetími zeměmi. A tady v případě Velké Británie je je to absurdní, co se týče té reciproční spolupráce. To vlastně jde proti tomu, o čem jsme u, u, usizovali. To znamená protlačit dohodu, která by byla nevýhodná. Myslím, že nikdo si to nepřeje. Je třeba seriózně jednat. Ehm, Evropská unie ehm, s Kanadou, Japonskem, Mercosurem, Vždy eh, byla snaha o liberalizaci obchodu s eh, potravinami a pokaždé selhala. Jsou to požadavky, které nejsou reálné. Proto vás požádám, pane eh, zpravodaji, eh, abyste e, stimuloval reciproční zájmy, celní právo, legislativu, digitální trh. Všechno o tom bychom um, měli jednat s našimi eh, partnery a naše eh, frakce mm, dá pozměňovací návrhy v tomto smyslu. Děkuji. Já dám slovo panu. Já nejprve dám slovo panu Man- Máme paní Grapíny přihlášenou v systému? Ne, nefunguje to. Paní Grapíny, Eh, prosím, zmáčkněte tlačítko Speak na své obrazovce. Doesn't seem to work. Zdá se, že to nefunguje, tak počkáme. Paní Grapini to může zkusit znovu a já dám slovo panu Mandersovi. Prosím, pane Mandersi, a prosím vás, abyste nehovořil příliš dlouho, protože máme málo času. Maximálně jednu, dvě minuty. Děkuji vám. Tak já bych chtěl složit kompliment kolegovi Petersovi a chtěl bych zdůraznit, že podám pár pozměňovacích návrhů v tom smyslu, že teď se soustředujeme pouze na ekonomiku a obchod a tak dále, ale že bychom se podle mého názoru měli soustředit i na emoce a identitu, protože je lepší pracovat s přáteli než s nepřáteli a z tohoto důvodu si myslím, a to je to nejdůležitější, co bych, co bych chtěl říct a už to řekl Andreas v debatě s panem Bretonem, že i tento výbor by se měl soustředit na vnitřní trh prostřednictvím emocí a identity. Protože pokud eh, neexistuje podpora pro vstup do EU a pro eh, členství v EU, eh, tak bude Brexitu ještě více. A to by byla škoda. Já si tedy myslím, že bychom měli rovnou začít tím, že budeme budovat Evropskou unii a znovu budovat vnitřní trh. Dám vám jeden příklad. Minulý týden ve čtvrtek eh, se objevil návrh Evropské komise, prostřednictvím ECHA. Byl to návrh eh, nařízení o biocidech. Mohl by to být Evropský registr dezinfektantů a rada to zablokovala, protože chce, aby to bylo v každém členském státě zvlášť. Přestože zažíváme krizi, ve které potřebujeme dezinfekční prostředky a členské státy jsou proti spolupráci, což je odstuda. Děkuji, uzavřu seznam řečníků, protože eh, podle mých informací ve 12.30 musíme skončit, pak už systém nebude fungovat a máme tu ještě další zprávu, takže musíme být rychlí. Pane Petr, si zvládnete to za jednu minutu? Ano, zvládnu to velice stručně, paní předsedkyně. Nejprve děkuji za všechny reakce a těším se na pozměňovací návrhy. Za druhé, pokud jde o časový harmonogram, Nemám žádný problém s tím, eh, abychom to dali na vyšší úroveň, ale eh, pro vnitřní trh eh, je velice důležité zdůraznit, že máme problém a chceme se vyhnout velkým problémům na vnitřním trhu. A ještě jednou říkám, že se těšíme na pozměňovací návrhy a pokusíme se najít samozřejmě konsenzus, aby stanovisko získalo velkou většinovou podporu. Děkuji vám. Děkuji moc krát za stručnost a jdeme na poslední bod. Umělá inteligence eh, ve školství, kultuře a audiovizuálním sektoru. Je to eh, stanovisko ke zprávě výboru Kult a já dám rovnou slovo zpravodajce paní Fansparenták. Eh, Kim, prosím, mohla bys to zvládnout za méně než dvě minuty, to by bylo skvělé. Já se pokusím, slyšíte mě? Děkuji moc krát za slovo, abych mohla prezentovat návrh stanoviska o umělé inteligenci ve školství, kultuře a audiovizuálním sektoru. Děkuji sekretariátu za práci a děkuji kolegům za obdržené podněty umělá inteligence eh, je trendy a patří budoucnost a tak dále a už nyní má dopad na školství, kulturu a audiovizuální sektor. Eh, minulý měsíc komise předložila návrh dokumentu o umělé inteligenci a já bych chtěla zareagovat na některé návrhy komise. Zejména se chci soustředit na školství, eh, protože teď tolik studentů sedí doma a proto je to pro ně ještě relevantnější. Uznávám případný pozitivní příspěvek umělé inteligence pro vzdělávání. Umělá inteligence má potenciál řešit problémy vzdělávacího sektoru, ale zároveň eh, tu vidíme praktické dopady ve snížení administrativní zátěže na vyučující. Eh, aplikace umělé inteligence však eh, budí etické otázky, jsou je to ochrana osobních údajů, ochrana přístupu a tak dále. Je tu celá řada rizik týkajících se základních práv, Například eh, určité stereotypy a profily by mohly vést k diskriminaci a k šíření špatných postupů. A proto chceme zahrnout eh, vzdělávání do regulačního rámce pro rizikové aplikace AI. Eh, jak říká Bílá kniha komise, tak tady určitá Tady lze očekávat určitá rizika, což neznamená, že všechny eh, uplatnění ve vzdělávacím sektoru jsou rizikové. Eh, AI může být využívána v takové míře, aby byla rizika eh, snížena. Například může být využívána k selekci studentů pro stipendia a spojení se ztratilo. Teď pár věcí přeskočím, ale ještě bych chtěla zmínit omezení spotřebitelské volby. Poskytovatelé vzdělání jsou čím dál více závislí na eh, technologiích od poskytovatelů a je třeba chránit osobních údaje, osobní údaje také při veřejných zakázkách a je potřeba více flexibility při volbě kritérií pro eh, výběr programu. A pokud jde o audiovizuální sektor, eh, tak eh, tady jde o různé spam filtry a eh, automatické softwary, například když Facebook blokuje odkazy na nepravdivé informace o koronaviru. Domníváme se, že je třeba e, zakázat automatizované filtry obsahu a e, automatizované moderování. E, potom personalizovaný marketing, ten už je teď všudy přítomný v audiovizuálním obsahu a může být užitečný, ale souvisí i s určitými riziky, jako je genderová diskriminace nebo jiná. A proto chceme vysvětlovat uživatelům, proč je jim zobrazován určitý obsah. Eh, těším se na vaše komentáře. Děkuji. Děkuji, Kim, a já dám rovnou slovu panu eh, Demeo jménem EPP a pan Benifej se prosím připraví. Slyšíte mě? Zdravím všechny. Chtěl bych poděkovat paní Fansparenták ze Zelených za její práci o umělé inteligenci v, školství a kultuře a audiovizuálním sektoru. E, je důležité, aby IMKO vyjádřilo svůj názor na důležitost nových technologií, a to zejména v této době, e, kdy e, miliony mladých lidí musí se věnovat svému vzdělání online. Takže za prvé je důležité, abychom měli stanovisko, které zohledňuje veškeré potřeby a požadavky, ale také potenciální rizika. E, souhlasím s obecnou e, pozicí paní kolegyně, ale myslím si, že je důležité zdůraznit e, celou řadu bodů. Je třeba vyjasnit si tu myšlenku, že technologie sama o sobě není riziková. Pouze její využití a její rozvoj přináší rizika a v závislosti na tom, jak bude rozvíjena, může vést k určitým slabým bodům a k určitým rizikům. A ta rizikovost musí být Evropskou komisí vyhodnocena objektivně. A souhlasím s tím, že je třeba celá řada agentur, které by tyto služby měly poskytovat. A e, naše role je dohlížet na co nejlepší fungování jednotného trhu. Předsedkyně přerušuje, máme jednu minutu na řečníka, protože jinak to nestihneme. Můžete prosím skončit? Takže budeme podávat pozměňovací návrhy. Chtěl bych ještě zdůraznit jeden bod. Nerozumím tomu bodu o svobodě projevu, ale myslím si, že je zásadní, abychom tento odstavec smazali. Tedy ten odstavec o uh, automatickém filtrování obsahu platform. Platformy musí monitorovat svůj online obsah. Takže tohle je zásadní, to je ochrana uživatelů. To je pro nás zásadní bod. Děkuji. Děkuji jménem SD, eh, pan Benifej, je to tak? Můžete se prosím připojit? Pane Benifej, prosím. Nevidím ho v systému. Pane Benifej, prosím, abyste zmáčkl tlačítko Speak. Pane Benifej, máte jednu minutu. Slyšíte mě? Dobře, děkuji. Děkuji, pane předsedo. <clears throat> Já chci poděkovat panu zpravodaji za e, dobrý návrh a za to, že se e, také eh, setkala se stínovým zpravodaji na první výměnu. Dopad e, AI na mm, kulturní sektor je mm, nedostatečně proskoumán, proto je důležité, aby se k tomu parlament vyjádřil z hlediska vnitřního trhu v tomto návrhu. My mm, podáme pozměňovací návrh, abychom něco vyjasnili. Jsme pro důraz na kvalitu a e, datasetů při prevenci veškeré diskriminace, vzájemného uznávání AI dovedností v celé EU, což začíná být urgentní budeme prezentovat eh, něco o nekalé konkurenci mezi AI produkty a mm, lidskými pr- produkty, dále filtrování obsahu, aby to bylo v souladu se směrnicí ABS a zdůrazníme potřebu vytvořit rovné pracovní podmínky mezi online a offline operátory, co se týče veřejných zakázek a podobně. Já nemám čas na další podrobnosti. Dále souhlasíme s principem transparentnosti algoritmů, s tím, že audiovizuální platformy by neměly um, um, bránit uživatelům, aby tam byly možná vždy opt-outu Těšíme se na jednání s dalšími kolegy s novými zpravodami. Omlouvám se za tu stručnost. Nyní za Renew paní Hán, prosím. Slyšíte mě? Děkuji, děkuji za skutečně odvedenou práci v tom krátkém časovém období. Já půjdu přímo tedy co já souhlasím s tím, co řekl zpravodaj, kdy dominují velcí hráči. Musíme říci, že malé podniky také mají příležitost nabízet řešení. Je v zájmu spotřebitele vytvářet konkurenční trh online vzdělávacích službách s různými poskytovateli a my musíme vytvořit inovativní rámec, který dá příležitosti pro menší poskytovatele a také ehm, podporovat používání open source softwaru. Myslím, že bude třeba vyjasnění a regulační rámec ehm, rizika, vzdělávací aspekty, ehm, to je třeba vyjasnit. Chci zdůraznit, že podporuji zákaz automatických obsahových filtrů. A také jsem e, tom jednala se svými kolegy e, z Vrňu. Děkuji nyní pan Tarčinsky za EKR na jednu minutu. Mr. Tarczyński. May I kindly ask... Tančinsky mohu vás požádat, abyste zmáčkl eh, tlačítko mikrofon na obrazovce. Doesn't seem to work. I have, uh, eh, miss... To nefunguje, pak tady máme paní Pelletier pak musím zkusit ještě pana Peletě. Ve 12.30 končí tlumočení, to znamená jenom anglicky. Chci poděkovat za práci, kterou dělají. Asi budeme schopni pokračovat v angličtině. Tak doufám, že ještě můžete ve francouzštině. Tak já budu mluvit francouzsky. Děkuji za uh, tuto práci a chci přivítat ehm, ty důležité důležitý ehm, body, riziko těch velkých podniků, jejich algoritmů. Také zdůrazňujete ehm, riziko automatických filtrů. Také za to děkuji. Umělá inteligence je příležitost. My jsme si všichni vědomi eh, toho Dále k výuka a vzdělávání a, a online. Teď velké evropské univerzity, Evropané, někteří jsou více integrovaní než jiní. Je tře- není eh, eh je nutné si uvědomit, že mm, lidské humánní